podle eh, těchto článků a budou rovněž zveřejněny v protokolu tohoto zasedání. A nyní se dostáváme k pracovnímu programu tento týden. Nedostal jsem žádný.